Good afternoon, dear colleagues, ladies. Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové, dámy a pánové. Vítám vás na dalším zasedání výboru ITRE. Pokud nemáte žádné další připomínky, tak eh, pořad jednání schválíme bez změn. Zdá se, že se nikdo nehlásí. Nikoho nevidím ani neslyším, takže bod dvě. Oznámení Jedno mám důležité a to, že zasedání ITRE zítra odpoledne začne ve tři čtvrtě na čtyři odpoledne. Nikoli tedy ve tři, ale ve tři čtvrtě na čtyři. A navíc bude v jiné zasedací místnosti PHS 5B001. Ještě jednou PHS 5B001. Ve stejné části parlamentu ale na pátém patře. Bod 3. Investice do evropského elektrického průmyslu. Prezentaci bude mít Luke Van Nuffel a Jessica Yearwood. Vítám vás ještě jednou v Evropském parlamentu. Děkuji vám za to, že jste přišli. Toto studii připravilo připravila konzultantská společnost Trinomex, která je v Rotterdamu, zabývá se hospodářskou politikou a to především energetikou, životním prostředím a klimatickými změnami, což je téma pro nás důležité. Máme zde dva hosty. Za prvé pan Luk van Nuffel, který od roku 2015 pracuje jako konzultant ve společnosti Trinomex a stejně tak paní Jessica Yearwood pracuje jako energetická konzultantka na společnosti Trinomics. Paní Yearwood se zabývá trvale udržitelnou energií a jejím financováním, energetickou účinností a řízením energetického sektoru v Evropské unii. To jsou všechno věci pro nás zajímavé. Pan Luke Van Nuffel má široké zkušenosti s eh, belgickým a evropským odvětvím elektřiny a plynu. Mimo jiné byl najat, aby poskytoval poradenství Světové bance a agentuře pro energetiku ve Vlámsku a belgickou federální vládou. Takže v naší problematice jste všichni, jste oba dva zkušení, <clears throat> a dívali jste se na očekávané potřeby investic a na podpůrné a brzdící faktory investic do, elektr- do sektoru elektřiny, a to za předpokladu různých technologií, které jsou potřebné pro to, aby Evropská unie dosáhla svých, dosáhla svých energetických a klimatických cílů. Máme zimní balíček a nový design trhu s elektřinou. Takže elektřina ne tedy nutně energetika, ale jako elektřina, bude mít nový návrh trhu. A vaše studie se zabývá různými politickými možnostmi, které posílí investice, které jsou potřebné do sektoru elektrické energie. Takováto doporučení potřebujeme, jsou pro nás důležitá, abychom také viděli, jak eh, se na tuto oblast dívají profesionálové. A jak vy radíte danému odvětví, co vy si myslíte, že bychom měli založit do naší regulace. Máme tady důležité legislativní návrhy. Jedna oblast je řízení trhu, za druhé ACER, národní regulátoři. Takže vidíme, že nám můžete poradit v různých oblastech. Na samý začátek dám slovo panu Van Duflovi anebo paní Irwood. Dobře, tak paní Irwood. Já myslel, že půjdete podle abecedy, ale zjevně ne. Prosím, máte slovo. Děkuji za úvod. Jak bylo řečeno, cílem této studie je poskytnout příslušná doporučení pro politická rozhodování v oblasti usnadňování investic do odvětví elektrické energie, které umožní přechod k nízkouhlíkové energetice do roku 2025. Dívali jsme se na několik aspektů. Za prvé jsme se soustředili na cíle politiky klimatu a energetiky. Potom jsme se dívali na investiční cíle, které potřebujeme dosáhnout. Potom na jednotlivé nástroje, které stimulují investice do energie a to jak z regulačního, tak finančního pohledu. Pak jsme se dívali na jednotlivé trendy investic, na podpůrné a naopak brzdící faktory těchto investic. A nakonec jsme se zabývali různými možnostmi politiky, které jsme vyhodnotili a činíme doporučení. Studovali jsme literaturu velmi rozsáhle, a to jak politické zprávy, tak akademické studie. A navíc proběhly tři případové studie ve třech regionech a kromě toho jsme také konzultovali zainteresované strany. Takže naším prvním krokem, jak jsem říkala, bylo identifikovat evropské politické cíle v oblasti energetiky. Vidíme, že několik let se se Evropská unie snaží řešit toto dilema, které zde je popsáno a vytváří politiky, které povedou k větší trvalé udržitelnosti a konkurenceschopnosti dodávek energie. V tomto rámci si Evropská unie stanovila několik cílů. Za prvé energetický rámec pro roky 2020 a 30, kde máme snížení emisí, cíle v oblasti obnovitelné energie a energetické účinnosti. Ale kromě toho také máme zde cíle týkající se chytrého měření spotřeby energie a propojení soustav. Většina členských států je minimálně na cestě k dodržení těchto cílů roku 2020, ale budeme potřebovat nové politické iniciativy a cíle, chceme-li dosáhnout cílu pro leta 2030 a 50. Chceme-li dosáhnout cílů pro rok 2050, tak bude především tedy 85 až 90 20% snížení emisí skleníkových plynů, tak eh, v Evropské unii bude muset zásadně investovat do dodávek energie. Ty nejdůležitější investice budou především do výroby energie a ty jsou v rozpětí 54 až 80 miliard euro ročně do roku 2050, z čehož 75 až 80 bude do obnovitelné energie. Co se týče z energetických soustav, tak 40 až 62 miliard euro budeme potřebovat každý rok do roku 2050, z čehož zase 80 se bude týkat distribučních sítí. A to z toho důvodu, aby mohlo dojít k distribuované výrobě, třeba trvalé obnovitelné energie anebo malorozměrové <clears throat> výroby energie a také používání chytrých technologií a také interkonektory a obnova a údržba sítí. A potom také ukládání energie a investice do reakcí na změny v poptávce, které jsou v tuto chvíli nízké, ale do budoucnosti se mají navyšovat. Chceme-li být schopni investovat v takovéto výši a dosáhnout cílu na rok 2050, máme k dispozici několik nástrojů. Nejprve ty regulační. Mezi nejdůležitější patří transevropské energetické sítě. Je to nařízení, které obsahuje rámec pro uh, projekty společného zájmu a také máme směrnici RES a ETS. Kromě toho také máme několik finančních nástrojů, jako třeba nástroj propojování Evropy, který se soustředuje na podporu projektu ve společném zájmu, pak máme Horizont 2020, který se soustředí v této oblasti spíše na výzkum a inovace. A potom obecné fondy, jako třeba EFSI a nebo ECIF. ESIF. Z těchto fondů můžeme získat zhruba 1,5 miliard euro ročně, a to prostřednictvím grantů, a 12,5 miliard ve finančních nástrojích pro veškeré energetické projekty. To ovšem představuje pouhých 10 až 15 potřeb investic pouze do oblasti elektřiny. Dá se tedy říci, že budeme potřebovat další finanční prostředky. Podívejme se na investiční trendy, které jsme zaznamenali v oblasti výroby energie. Začnu s konvenční a obnovitelnou výrobou energie a Luk bude pokračovat s dalšími trendy a zbytkem prezentace. Takže co se týče výroby obnovitelné energie, tak jsme zjistili, že náklady rychle klesají a vyrovnávají se běžné výrobě energie. To vede k obrovským investicím, zhruba 50 miliard dolarů v roce 2015 v Evropské unii, což je šestinásobek od roku 2004. V roce 2004 v této oblasti vedla Evropská unie, ale nyní ji předběhla Čína. Tyto investice ale nejsou rovnoměrně rozděleny mezi členské státy, panují tady veliké rozdíly. Tyto investice vychází většinou ze subvencí. Subvence na megawatt hodinu sice klesají, a jsou více tržní. Co se týče výroby konvenční energie, tak jsme zaznamenali nárůst šíření obnovitelných zdrojů, což tlačí na konkurenceschopnost klasických elektráren. Řada z nich e, již není v provozu. Ve stávajícím regulačním kontextu stávající trh neobstojí a proto některé členské státy zavádějí systémy CRM, aby zajistili zabezpečení dodávek. Bez mikrofonu, bohužel. Jessica hovořila o investicích do obnovitelných zdrojů energie, umožňujících přístup k těmto zdrojům energie, ale neměli bychom zapomínat na to, že velkou část těchto investic budeme potřebovat k tomu, abychom obnovili a zmodernizovali stárnoucí infrastrukturu. Stále se zvyšují potřeby vyrovnávat odpověď na poptávku v tuto chvíli obnovitelné zdroje mají 28 v energetickém mixu a 50 z toho je ale solární a větrná energie, která není konstantní. V některých státech v Německu je ten podíl daleko vyšší. Nicméně pokrytí trhu je pouze na 10 Není tam zásadní problém. Síť a výrobní kapacita jsou dostatečně silné na to, aby přijali tu nestálou kapacitu. Ale až bude těchto obnovitelných zdrojů více, tak bude potřeba více kompenzovat výkyvy v dodávce. V tuto chvíli se to řeší hlavně ve flexibilitě výroby, ale stále více se řeší také otázka ukládání energie a reakce na výkyvy v, ve výrobě. Například eh, máme možnost přerušit výrobu v případě, kdy dodávka ze sítě je vyšší. A teď se toto rozvíjí i v rezidenčním sektoru, ale stojí před námi ještě velmi dlouhá cesta. Co se týče ukládání energie, tak některé technologie se rozšiřují, představují 29 této kapacity v Evropě a vytvářejí se nové kapacity, například baterie. V Německu 40 fotovoltaiky má záložní baterii. A to jsou důležité investiční trendy. Společně s digitalizací, která mění zásadním způsobem celé prostředí energetiky. Poskytují se nové služby, a to jak ze strany dodavatelů, tak dalších poskytovatelů služeb. Existují nové služby typu Energy Box. To jsou všechno důležité součástí vývoje energetiky. Rozšíření obnovitelných zdrojů energie a dalších investic vede k tomu, že narůstají náklady na energii a cenová dostupnost energie je jedním z našich cílů přitom. Víme, že v roce 2030 systémové náklady budou o 30 vyšší než v roce 2010. Přes nižší a velkoobchodní ceny se zvyšují maloobchodní účty za energii. Navíc všichni zaznamenáváme dva další, sektor, eh, dva další trendy. Elektrifikace dopravy a vytápění. Co se týče dopravy, tak tam se očekává, že v roce 2050 to bude 80%, což bude mít obrovský dopad. V tu chvíli to totiž bude představovat už 10% celkové spotřeby elektrické energie, proto budeme potřebovat 50 MW kapacity pro výrobu. Elektrifikace vytápění, třeba čerpadla, termální panely, se zvyšuje a bude to mít dopad na plyn. Například v Nizozemsku zjišťujeme, že vláda učinila strategické rozhodnutí postupně ustupovat od topného plynu. V zásadě už se do plynové infrastruktury pro vytápění nebude investovat v Nizozemsku. Finanční podpora investic do výroby a využívání elektrické energie se zásadně navyšuje mezi lety 2008 a 2012. A není to jenom v oblasti trvale udržitelných zdrojů, kde to bylo o 90%, ale také 39% to bylo u fosilních paliv. Možná vám přijde trochu divné, že jde tolik investic do fosilních paliv, ale tam patří a plyn a uhlí a možná si říkáte, že je divné, proč se tolik subvencují. Ale o tom také hovoříme v jednom ze svých doporučení, že postupné stahování subvencí do této oblasti by mohlo být jedním z řešení, chceme-li postupně přejít k nízkoemisní výrobě elektrické energie. Nakonec eh, máme i nové nástroje, například místní partnerství, založená na spolupráci. Navíc máme projektové financování a ne bilanční financování a také do tohoto sektoru vstupují soukromí investoři. Jaké jsou hlavní překážky a co podporuje investice v této oblasti? Růst poptávky byl v minulosti důležitým podporným faktorem, ale to už úplně neplatí, protože ten nárůst je omezený a z velké většiny ho obsluhují investice do trvale udržitelných zdrojů energie. Výnosnost finančně poměrně nízká, o čemž už hovořila Jessica, Možná bychom se měli soustředit na ty nejdůležitější překážky a podpůrné faktory, abychom nevyčerpali rychle čas. V tom případě řekneme, že ve stávajícím tržním kontextu největším podpůrným faktorem je podpora trvale udržitelných zdrojů a největší překážkou je stále složitost vydávání povolení a obecně ochotnost veřejnosti přijímat výstavbu elektrické infrastruktury. To byly asi ty nejdůležitější faktory pro a proti investicím. Vyhodnotili jsme 12 teoretických politických možností. Ta první skupina se soustředuje na fungování trhů, druhá Obsahuje možnosti pro případy, kdy trh řádně nefunguje. A třetí skupina politických možností se týká obecného regulačního kontextu a rámce. Docházíme k závěru, že ty možnosti, které se soustředují na fungování trhu, jsou asi nejefektivnější a následně nejvhodnější, jelikož řádně odpovídají kritériím, která jsme se stanovili pro hodnocení a seřazování jednotlivých politických alternativ. Takže my jsme si seřadili jednotlivé politické možnosti, podívali jsme se na jejich dopad a tady máte těch šest nejpozitivnějších politických možností. S tím ale, že tyto možnosti také najdete promítnuty v doporučeních, takže doporučuji, abychom se teď podívali právě na tuto kapitolu, která je asi nejdůležitější součástí naší studie. První doporučení se soustředí na to, že investoři musí mít jistotu, což se opakuje v různých studiích, v různých zprávách, které vysílá toto odvětví. Jejich jistota je klíčovým předpokladem investic nejenom do sítí, ale i do výroby, i do konvenčních zdrojů energie. <clears throat> Například jsme si všimli, že ve Španělsku politika obnovitelných zdrojů byla změněna v roce 2000. 13, a to dokonce se zpětným účinkem, což vedlo k tomu, že se do této oblasti ve Španělsku přestalo investovat. To je potřeba zmínit. Za druhé, podpora trvale udržitelných zdrojů by měla být nejenom stabilní a předvídatelná, vys první doporučení, ale na evropské úrovni lépe koordinovaná mezi členskými státy i na regionální úrovni. A také by měla být tržnější ta podpora. A když se podíváme na poslední vývoj, tak konstatujeme, že se ubírá správným směrem, například, že se zavádějí výběrová řízení do této oblasti, což je určitě pozitivní krok. Některé návrhy, které jsou součástí zimního balíčku, jsou také krokem správným směrem. Co se týče výzkumu a vývoje, tak eh, v této oblasti je dynamika celkem v pohodě kvantitativně. Evropa investuje do výzkumu a vývoje trvale obnovitelných zdrojů energie dostatečně, ale v každém případě tady existují určité rezervy, především v koordinaci soustředění na nové technologie tržně uplatnitelných koncepcí a podobně. Trvalé udržitelné dodávky energie jsou důležité a tady chceme jenom zopakovat, že mechanismy pro odměňování za kapacitu by měly být lépe koordinovány na regionální úrovně. A pokud je to možné, tak dokonce na evropské úrovni. Teď, co se týče ukládání energie, tak zde potřebujeme vytvořit harmonizovaný regulační rámec na evropské úrovni. Což je zase myšlenka, kterou nacházíme v zimním balíčku. A poslední doporučení v této první sadě se soustředuje na kapacitu propojení soustav. Tady vítáme cíl těch 10%, který si stanovila evropská politická úroveň. Máme ale za to, že lepší by bylo stanovit si diferencované cíle a že bychom se měli soustředit na dostupnost kapacity. Nejenom dostupnost fyzické infrastruktury, která tu kapacitu má, ale na dostupnost samotné kapacity pro trh. To je v tuto chvíli klíčová otázka. Teď pár dalších doporučení, která se soustředují na dobrý regulační rámec pro investice do sítě, do přenosové soustavy. Jak v této oblasti podporovat investory a operátory energetických soustav? A přístup k financím a partnerům není většinou považováno za velkou překážku, Nicméně i tam jsou určité menší problémy, které jsme chtěli zmínit. Například Přístup k finančním nástrojům z Evropské unie není úplně jednoduchý, měl by být zjednodušený, neměl by se překrývat a také malé projekty a malí operátoři by měli mít přístup k evropskému financování. To by třeba šlo tím, že by se slučovaly jednotlivé projekty. Cenové signály, to je další důležitá věc. Investoři tedy potřebují správné signály cenové, týkající se jak energie, tak emisí, tak přenosových soustav. Regulované tarify nejsou tím nejlepším nástrojem pro podmiňování investic. Takže zrušit regulaci v této oblasti a zrušit zastropování velkou obchodních cen jsou důležitým předpokladem zlepšení investic. Co se týče ceny CO2, tak asi nemusím opakovat, že je příliš nízká a že by se, a konec konců se i už to děje, měly přijmout iniciativy pro zvýšení této ceny. Teď, co se týče investic do energetické účinnosti a reakce na změny v poptávce, tak potřebujeme adekvátní právní a regulační rámec. Iniciativy v této oblasti musí proběhnout na evropské úrovni, abychom definovali, kdo je zodpovědný za co, kdo vlastní které údaje, kdo je zodpovědný za komunikaci a podobně. No a nakonec, co se týče povolení, tak celý postup je potřeba zjednodušit a zkrátit a také je potřeba pracovat na veřejné mínění. Existují zde příklady dobré praxe, například investoři a veřejné orgány by měly provádět připomínková řízení z veřejnosti A měli by také umožnit eh, kooperativní partnerství a následně i vstup do financování. V některých členských státech už se to děje a je to určitě dobrý příklad pro ostatní. Děkuji, pane předsedo, a budeme k dispozici pro vaše otázky. Děkuji mnohokrát. To byla opravdu zajímavá prezentace. A nyní se obracím na kolegy. Máte slovo, můžete klást otázky. Nejprve kolega Levandovský. Děkuji. S panem před, souhlasím s panem předsedou, že to opravdu byla zajímavá prezentace. Mám dvě krátké otázky. Vy eh, předpokládáte, že výražně potřebujeme asi 140 miliard euro na výrobu a přenos, ale to je více než kapacita veškerých evropských nástrojů. Ale my jsme před dvěma týdny odhlasovali eh, revizi systému ETS, takže vlastně je možné zvýšit cenu povolenek eh, eh, pro emise CO2. Myslíte si, že to bude mít nějaký dopad na ty investice, které jsou potřebné pro dosažení těchto ambiciozních cílů. A potom, eh, co se týče podnikatelského riziko, rizikového profilu, ohledně toho, co bychom měli, ehm, ehm, co by se mělo platit z evropského rozpočtu a co by se mělo platit eh, z EFSI. Tady vlastně jde o ten eh, profil jednotlivých zemí. Děkuji, pan Niedermayer. Děkuji. Děkuji také za tuto prezentaci. Má otázka se týká investicí do sítí, do přenosových sítí. Vy jste nehovořil o decentralizované energetické produkci. To je asi fér protože nevíme, který model nakonec budeme používat. Ale každopádně v budoucnosti bude decentralizovaná produkce hrát velkou roli. A takováto výroba určitě nepotřebuje nějakou rozsáhlou síť. Tak jak teď v takovémto případě můžeme zainvestovat do takovýchto sítí. Jde tady třeba o kombinaci nějaké nízkokapacitní sítě a zvýšené kapacity pro um, ukládání energie a je možné takhle povzbudit investice. Ale je možné, že, že by to vedlo třeba ke zvýšení ceny e, elektřiny? Děkuji. Kolega Skrlec. Děkuji. Vy jste zmínil v jednom slajdu takzvaný CAPEX. Máte tedy přehled kapitálových investičních nákladů v jednotlivých členských zemích? Protože to není stejné v všech členských zemích takže tedy není možné, aby investovali do stejné technologie. To znamená méně rozvinuté členské země. které tedy se potýkají s vyšším eh, rizikem, ať už je politické či jiné, tak ty prostě investiční rizika do těchto technologií jsou prostě vyšší než eh, v rozvinutějších zemích. A druhá otázka, ta se týká flexibility. Vy zmiňujete ukládání energie. Máte nějaká doporučení ohledně investování do rozvoje eh, těchto technologií, které by umožnily ukládání energie? Protože například v USA nebo v Číně už jsou obrovské takzvané gigatovárny na eh, ukládání energie a my přitom tady v Evropě stále teprve máme jenom nějakou vizi. A poslední otázka se týká technologií IT, které by umožnili občanům více se aktivně účastnit těch energetických trhů, to znamená ovlivňovat technologie. Děkuji. Děkuji, vážení kolegové. Já sám přidám pár otázek. Pokud jsem tomu rozuměl správně, vy jste říkal, že eh, dostupnost financování není problém. To je dost optimistické prohlášení, to se mi líbí. Ale co se týče, eh, co, co třeba mechanismy kapacity, protože tam vlastně eh, se to používá, protože nemáme dost investicí, nikdo nechce třeba investovat do výroby elektřiny. Takže eh, můžete to nějak mm, nám přiblížit? A potom chápu, že tedy výroba energie a přenosové sítě, tady jde tedy zejména o elektřinu, ale investice do, elektr- do, do rozvodných sítí elektřiny, to je asi 60 procent investicí do výroby energií. A zejména tedy to platí pro alternativní obnovitelné zdroje. A vy dokonce říkáte nové finanční nástroje a modely financování. Já to tedy chápu tak, že ve finále veškeré ty investice zaplatí zákazník. Vlastně už ani nejde o to, zda je to soukromé, národní z rozpočtu. Prostě je to jedno. Ty náklady jsou vyšší a ten zákazník za to zaplatí. Ale kdo začne s investováním? Bude to rozhodnutí ze strany soukromých investorů, státních investorů nebo Evropské unie. Kdo začne? Protože je jasné, že eh, zákazník to zaplatí, ale, nebo my to zaplatíme jako e, zákazníci. Ale kdo s tím začne s tím investováním? Má ještě někdo nějakou otázku? Nemám. Takže já se na vás obrátím, obrátím se na naše hosty a požádám vás, abyste odpověděli zase ve stejném pořadí. But Are we going to follow the same okay. order then? Uh, I will probably start. Uh, okay. Yes, please. Yeah. Yeah, with regard to the... Já se vyjádřím k cílům a k systému ETS. Cíl iniciativy ETS eh, e je samozřejmě vyšší cena. Jde tedy o intervenci, která má poskytnout jakousi pobítku k um, investicím, jak do obnovitelných zdrojů, tak do konvenčních zdrojů, pokud tedy eh, produkce CO2 se navýší, tak samozřejmě eh, poroste i cena, spotřebitelská cena. A tím potom obnovitelné zdroje eh, budou výhodnější i bez dotací. Takže makroekonomicky řečeno, má, obdržíte zisk tím, že zvýšíte cenu CO2 a dosáhnete tedy e, snížení tady jde tedy o tu variabilní eh, cenu plánu. A teď vlastně v tuto chvíli je problém toho, že velkoobchodní cena, tržní cena, je příliš nízká na to, aby to vešlo, vedlo k nějakým investicím. Takže zatím prostě ty obnovitelné zdroje musí spoléhat na dotace. Takže pokud cena CO2 dosáhne, řekněme, rozumného, rozumné úrovně, tak už možná nebudeme ani potřebovat eh, vlastně to eh, kapacitní odměňování. A to by mohlo být tedy jiné řešení pro vyřešení problému zabezpečení dodávek. Co se týče investicí do přenosových sítí, eh, a dopadu decentralizace, tak v zásadě decentralizovaná výroba se eh, považuje v těch nebo zvažuje v jednotlivých analýzách, v jednotlivých scénářích, eh, z nich jsme vycházeli při naší prezentaci. Ale samozřejmě jde o to, o, taky o průlomová řešení eh, technologií. Například baterie. Pokud se podaří eh, tedy dosáhnout, řekněme, máme investice do baterií, Například v Německu, jak už jsem hovořil, ty eh, fotovoltaická zařízení už mají eh, baterie, tak nemusíte ani posilovat tu síť. Takže jakékoliv průlomy v oblasti ukládání ovlivní míru investicí, které jsou potřebné do těch přenosových sítí. Eh, poplatky za připojení také budou mít dopad na investici, na investování do sítí. Vlastně bychom se měli dostat k férovému podílu nákladů investicí do sítí eh, vlastně a také nákladů pro výrobce, tak abychom měli optimální systémovou cenu. To je tedy důležitý prvek v tomto kontextu. Co se týče flexibility a podílu, který poskytují, eh, poskytuje úložná kapacita, Tady jde hlavně tedy o technologie, ale vlastně probíhá stále ještě výzkum a vývoj nových eh, technologií, ať už jsou chemické či jiné, eh, například elektřina eh, přeměněná na plyn a podobně. Takže tady vlastně jsou technologické otázky, které jsou ještě otevřené, ale potom je potřeba také vyřešit um, regulační otázky. Tady vlastně jde o tarify, a vůbec celkový regulační rámec. E, vlastnictví, ku příkladu, mohou operátoři vlastnit e, přenosovou síť. E, to vlastně je zásadně důležité pro provozovatele v tomto sektoru. Potom ty tarify sítí pro ukládání, teď vlastně, co zase budeme považovat za, eh, řekněme, ukládání, je to uživatel, anebo je to výrobce? Takže budeme ukládat ty pod, poplatky za uh, ukládání na jakou stranu. A tím, že tedy budeme definovat ten regulační rámec, tak vlastně budeme definovat i podíl, který ty úložní kapacity mohou mít v novém systému. Co se týče informačních technologií, to je obrovsky důležité, digitalizace je důležitá a participace občanů je také vlastně důležitá, důležitý cíl toho balíčku, ale i tam potřebujete chytré eh, měřiče, chytré, chytře nastavené ceny, to znamená dynamické ceny. S fixními regulovanými cenami nemůžete poskytovat pobídky občanům k tomu, aby se stali aktivními aktéry na eh, energetickém trhu. Takže i v této doméně potřebujete tedy jak technologie, ty chytré eh, boxy, chytré různé nástroje, ale zároveň potřebujete i politická rozhodnutí, politické nástroje. Pane předsedo, možná to, co jsem řekl, bylo trošku provokativní, co se týče financování, ale tohle říkají provozovatelé, operátoři. Dostupnost financování v tuto chvíli tedy opravdu Eh, není ta cena financování problém, ale eh, spíš jde o to, aby ve chvíli, kdy je identifikovaná profitabilní projekt, ziskový projekt, tak není problém získat finančního partnera nebo vůbec financování. Ale ziskovost je problém a riziko je taky problém. A tady vlastně hovořím o regulačním riziku, už jsem to říkala dvakrát nebo třikrát, regulační riziko, jistota eh, poskytovaná investorům, technologická rizika, ta jsou pořád ještě vysoká a samozřejmě ekonomická rizika. Takže ty nejistoty eh, tam jsou, musíme se s nimi potýkat a to se určitě projeví i na té ceně. A u investic musíme také rozlišovat mezi regulovanými investicemi a investicemi v deregulovaných eh, trzích. Takže u těch regulovaných je potřeba mít jasná pravidla, která stanoví úřady, investice do výroby, ukládání, eh, reakce na poptávku, eh, vůbec otázka poptávky, tam by měly vést eh, vlastně řešení eh, soukromí eh, dodavatele, investoři. Ale samozřejmě to vychází z toho regulačního rámce a z dobrého tržního prostředí. Ještě k tomu kapaci, k těm kapacitám. To je můj teď osobní názor. To nebylo součástí e, studie, ale ve stávajícím kontextu nemáme alternativu. Když zvážíme, že ceny na obchodním trhu jsou e, definovány variabilními cenami, my tedy potřebujeme tenhle ten e, mechanismus kapacity, aby abychom nastartovali změnu a proto různé státy eh, tedy se vydávají tímto směrem. Je to vlastně eh, přístup ze zdola nahoru, protože není jediné řešení, eh, které by bylo platné pro všechny členské státy. Takže je v pořádku přístup ze zdola nahoru který vychází tedy z konkrétní potřeby jednotlivých zemí. Ale zároveň potřebujeme i přístup ze zhora dolů, aby se to harmonizovalo, aby se to koordinovalo. A aby samozřejmě bylo možné taky participovat na eh, vedlejším trhu ve vedlejší zemi. Takže je potřeba to nasměrovat na správné cíle, které bychom si společně měli definovat. Přejete si k tomu něco dodat? Ano, možná jenom několik málo věcí, které tady unikly. Ta zpráva se soustředí zejména na hodnocení evropské úrovně, nemáme tedy údaje za jednotlivé členské státy u většině oblastí. Nicméně chtěli jsme mít takový rozsáhlý obrázek o nejrůznějších scénářích a máme také detailní přílohy. Když se podíváte na té scénáře, tam je více tedy podrobnějších informací o jednotlivých úrovních členských států. No, myslím si, že vše ostatní tu již bylo zodpovězeno. Já vám děkuji oběma. Pravdu to pro nás bylo velice zajímavé a důležité sdělení. My se blížíme k schválení našeho stanoviska k tomu zimnímu balíčku a otázce takých čistých zdrojů energie. Takže ještě jednou vám oběma děkuji za příspěvky a další odpovědi. A nyní se dostáváme, kolegové, k bodu číslo pět. Předseda se omlouvá k bodu číslo čtyři a tím je podpora připojení k internetu v místních komunitách. Naším zpravodajem je kolega Karlu Zoríňu. A jak si asi pamatujete, v září 2016 komise navrhla nebo zveřejnila návrh nařízení nazvaný Podpora internetového připojení v místních komunitách. Obsah to, nebo působnost tohoto návrhu je velice zřejmý. Je to tedy připojení Wi-Fi zdarma pro všechny občany a návštěvníky veřejných e, prostranství kdekoliv v Evropě, a to prostřednictvím systému Wi-Fi for EU. My jsme řídícím výborem v této věci. Výbory TRAN, Budget a REGI vypracovávají stanovisko na základě pravidla 53. Takže naše zodpovědnost zde je poměrně jasná a kolego Zorýňu máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, návrh zprávy týkající se této velice významné iniciativy, tedy Wi-Fi for EU, um, se zakládá na propojení místních eh, komunit a zakládá se na tom principu, tedy, že je třeba učinit maximálně možné co je v našich silách, abychom propojili naše evropské občany s institucemi a s evropským projektem. No a v případě digitální unie to znamená, že občanové by měli mít možnost pochopit a jak si na vlastní kůži zažít ty výhody které jim poskytuje jednotný digitální trh pro jejich každodenní život. No a je zapotřebí toho dosáhnout v rámci samozřejmě technologického vývoje, té technologické revoluce, která mění ekonomiku i samotný charakter naší společnosti. Tato iniciativa má následující záměr, tedy poskytnout občanům jasné, konkrétní výhody a zároveň fungovat jako určitý příklad toho, jak bychom chtěli, aby se rozvíjela evropská společnost v gigabitech, která bude inkluzivní a zároveň bude eh, z technologického hlediska lídrem. Co se týče přípravy tohoto návrhu textu, vyslechl jsem si nejrůznější instituce, zástupce eh, z občanské společnosti, dostavil jsem se i na výbor regionu, kde projednávali podobné téma a jsou velice nakloněni této iniciativě. Vyslechl jsem si nejrůznější zúčastněné strany, poskytovatele, um, zastupitele z eh, regionu Proběhly také eh, dvě eh, veřejná slyšení, které zorganizoval náš výbor v rámci balíčku Telekom. No a na základě tohoto všeho ta zpráva zahrnuje celou řadu myšlenek, ale je tu takových pět hlavních pilířů. V první řadě se zaměřuje na eh, kvalitní zkušenost. Musíme tedy uh, zajistit um, jaksi připání k internetu, technologickou neutralitu, také ekonomickou neutralitu, aby nikdo nezůstal tak nějak stranou nebo nebyl uh, uh, schopen, kdyby nebyl schopen to platit. Pak zajistit také neutralitu geografickou, aby prostě nikdo nebyl odřezán, odříznut i geograficky. No a pak je tu jedna věc, kde nemůže být, být neutrální, tedy kvalita a této řekněme, zkušenosti musí být vysoce profilová. To je jediný způsob, jak můžeme zaručit určitou odolnost tohoto projektu vůči rozvoji technologií, protože technologie se budou přirozeně rozvíjet. My se snažíme být neutrální, ale ten vývoj tu bude proto, aby prostě v každou chvíli tento zážitek, tato zkušenost byla vysoce kvalitní. Pak je tu princip té jediné autentikace. A je tu tedy takový společný projekt, který využije synergii všech zemí um, e- Evropské unie. Pak zjednodušení. Uh, tady to má význam, pokud celá záležitost bude jednoduchá to znamená financování prostřednictví voucherů, určité stanovování e, pořadí, co se týče zahrnutí jednotlivých oblastí. Evropská komise e, navrhovala s tím, kdo první přijde, ten samozřejmě bude mít první poskytnuté služby, ale my tu navrhujeme, aby členské státy si stanovovaly své e, priority. Některé země upřednostní píše. Eh, eh, venkovské oblasti eh, jiné státy mají zase priority jinde, takže navrhujeme tady tuto průřizovost i na základě koheze a zejména tedy inkluze. Samozřejmě nenarušovat mm, nějaké konkurenční pravidla, to si nepřejeme, a pak zajistit udržitelnost. Máme tu operační záruky na tři roky, ale um, jak si mohou se tu navrhovat i jiné způsoby financování, aby se zajistilo, že tyto projekty se budou rozrůstat a v budoucnu budou opravdu implantovány v terénu. Pak máme tu stanovenou lhůtu mm, pro předkládání pozměňovacích návrhů. Nebudu tomu předcházet. Myslím si, že i nyní v rámci této výměny názoru určitě vzejdou ještě nějaké pozměňovací návrhy a já tímto již nyní chci poděkovat za spolupráci, zejména stínovým zpravodajům a mým záměrem je tu objasnit zejména dvě věci. Jedna se týká odkazu na ten zjednodušený model pro kontrolu využívání prostředků těch voucherů. Podle mého názoru toto musí být zjednodušené. Celý proces by měl být jednoduchý a rychlý. No a na druhou stranu další návrh, co se týče objasnění toho, že ty restrikce, tedy eh, že to nebudou nějaké sazby, nějaké míry, a že tu jediné restrikce budou, pro, co se týče rychlosti, objemu, ale pak jsou tu i jiné legální restrikce, které, které, kterým se podrobují všechny podobné systémy. Takže na závěr, pane předsedo, ještě bych chtěl říci, že tento projekt není velice obilný, co se týče investic, ale spíše ze symbolického hlediska a také co se nadčasování týče. Je důležité, aby eh, toto bylo jaksi schůdné co nejdříve, například když v druhém semestru tohoto roku. Je to eh, vlastně taková důležitá součást toho ADN, celého DNA toho celého digitálního balíčku. Je to velice důležité pro toto období a výsostně důležité to bude za jeden rok, kdyby všechno již mělo fungovat plynule. Děkuji, pane kolego zpravodaj. A nyní za EPP paní Sander. Děkuji, pane předsedo, kolegyně a kolegové. Především jsem chtěla poděkovat panu zpravodaji za jeho návrh zprávy, který nám umožňuje vyjasnit některé věci týkající se tohoto nařízení. Tento program umožní financovat 20 miliony euro místní obce, které chtějí, které chtějí zavést ve veřejných prostorech Wi-Fi a zajistit tak svým spoluobčanům internet zadarmo. Jak bylo řečeno minule, moje politická skupina tento návrh podporuje. Občané totiž potřebují Evropu, která bude užitečná, konkrétní, hmatatelná a která také bude vidět v každodenním životě. Na druhou stranu je ale potřeba některé věci vyjasnit. A prvé nechceme vytvářet falešné naděje. Tento program má 120 milionů euro rozpočet a na druhou stranu máme opravdu desetitisíce eh, obcí, z níž pouze část bude mít možnost eh, se toho účastnit. Takže pochopitelně, že to bude potřeba spolufinancovat například ze strukturálních eh, fondů. Proto jsem pro pozněvací návrh 18. Návrh tohoto také nařízení říká, že pouze se bude jednat o připojení na velmi vysoké rychlosti. Jak v pozměňovacím návrhu 7 eh, říká zpravodaj, tři čtvrtiny občanů na venkově ovšem nemají rychlý pevný internet. Takže se musíme zamyslet opravdu nad tím, jestli opravdu chceme tak vysokou rychlost. Je potřeba, aby spíše byl v oblastech, kde jenom je potřeba, takže proto podporu pozněvací na 14. A také jsem proto, abychom měli systém jednotných identifikátorů, který by platil po celém evropském území, a to v pozněvacím návrhu číslo 3. Nesouhlasím ale se spravodajem, eh, co se týče zákazu veškerých omezení, včetně objemu a času připojení. Já mám pocit, že bychom měli povolit místním orgánům, aby zabránili zneužívání a třeba omezit přístup k určitým stránkám, třeba které mají nelegální obsah. A také si myslím, že i skupina obcí by měla mít možnost účastnit se těchto projektů, protože to povede k lepší koordinaci takovýchto snah v regionech. Jinak souhlasíme tedy s cílem, je potřeba to spustit rychle, tak aby ještě do konce léta se první lidé mohli připojit. A ještě jednou chci trvat na tom, že to je projekt, který skutečně může ukázat, že Evropa dokáže být konkrétní a pragmatická, pomáhat občanům a vzhledem ke stávajícím kontextu v Evropské unii si myslím, že by to určitě bylo důležité. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám za vaše připomínky. A pan kolega Telička za ALDE, prosím. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové, dámy a pánové. Já bych chtěl na úvod vyjádřit ocenění přístupu a postoje pana zpravodaje Zorině. Bylo mi potěšením s vámi spolupracovat. V podstatě o čem tu hovoříme? O situaci, kdy v členských státech nemáme ještě takovou digitální kulturu, kulturu, kde by bylo zřejmé, že eh, každé, eh, každá obec Mm, by měla mít možnost eh, mít Wi-Fi připojení prostřednictvím místních eh, zdrojů nebo jiných druhů investic. Samozřejmě to, co máme před námi, nezmění dramaticky situaci. Už tu zaznělo, prostředky jsou omezeny. Já bych k tomu ještě doplnil, ono to není roli Evropské unie nahrazovat eh, jaksi zdroj z národních či regionálních rozpočtů. Spíš bych tu doplnil něco, že se těším eh, konstruktivně spolupracovat, abychom dosáhli uspokojivého výsledku, ale bylo by dobré, jak si urychlit ty změny v členských státech a zejména v těch, kde ta kultura prostě ještě není dostatečně vyzrála. Samozřejmě, že máme různě rozsáhlé obce, různé příjemce, nejvzdálenější oblasti a podobně. Tady to plně podporuji a zmínil jsem to již v minulosti. Pak k tomu konkrétnímu návrhu textu považuji jej za kvalitní odráží to také výsledky té debaty, která tu již proběhla. Ano, jsou tu určité záležitosti, které by měly být ještě propracovány a i já zřejmě k tomu předložím před lhůtou pozměňovací návrhy. Důležité ale je, abychom tu měli jasný eh, program, aby se zajistilo, že bude mít určitý dopad a že opravdu něco změní. No a to znamená, že ten program i samotný způsob, jak to bude komise řídit, ty požadavky, tak eh, to povede k změně té kultury a zároveň to bude mít také ten eh, nezbytný pozitivní efekt. A myslím, že tu máme pořád ještě ten problém eh, s otázkou financování ze strukturálních programů nebo jiných prostředků. Tady asi jinak nahlížím na pozměvací návrh 18, kde není příliš eh, jasné, jak je to s těmi developery a komplementaritou. A pokud eh, by to bylo v tom, řekněme, pravém slova smyslu, tak to podpořím, protože si přejeme toto multiplikovat – ta geografická rovnováha tu již zazněla. Myslím si, že kolega Zoriňu to vyjádřil opravdu v rovnováze prostřednictvím jeho pozměvacího návrhu. Možná to můžeme ještě nějak doladit, ale určitě je to eh, kvalitní názor. Pak další záležitost té, toho možného narušení konkurence. Já jsem byl ten, kdo tady říkal, že tady asi to nebude tak závažné, když to bude nějaké vměšování mezi tedy tím, tím programem pro uh, příjemce a nějaké ty stávající hotspoty, kteréž existují v obcích nebo jiné možnosti, ale měli bychom tedy nějak zdůraznit v úvodních ustanoveních, že komise by měla zabránit situacím, které by uh, nemuseli by tak eh, relevantní, co se týče objemu, ale mohli by jaksi vytvářet to nevhodné eh, prostředí. Pak eh, další návrh kolegů, mm, co se týče přístupu k informacím v rámci informační společnosti, myslím si, že tady to je opravdu v souladu s tím, jak zareagovat na tu otázku poskytování univerzálních služeb jako takovou. Pane předsedo, kolegové, na závěr říkám, že tedy předložím některé návrhy na změnu, nijak dramaticky nezmění ten text, ale tu zásadní opravdu maximálně rychle toto umožnit, aby opravdu ta první aktivní část mohla proběhnout již letos a hlavně, abychom obdrželi také kvalitní feedback od eh, poskytovatelů a abychom na této skutečnosti mohli dále něco budovat. Děkuji, kolega Silikiotis. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, v první řadě chtěl poděkovat kolegovi Zoriňovi za opravdu kvalitní diskuze na zasedání se stínovými zpravodaji a také za tu diskuzi o propojování komunity. Komunit. Myslím si, že je důležité, aby toto bezdrátové připojení na úrovni obcí nebo nejrůznějších komunit existovalo, ať se jedná o nemocnice nebo knihovny, také bychom měli pokryt univerzity, školy, veřejné dopravní prostředky a jiná místa či oblasti veřejného života. A ano, já tady v tom a v mnohem souhlasím s panem zpravodajem. Myslím si také, že bychom měli mít eh, zeměpisně rovnovážný systém pro naši skupinu. Toto je velice důležité. Tento druh konektivity právě v těch méně rozvinutých oblastech, jako jsou ostrovy, horské oblasti, geograficky vzdálené oblasti. To vše by mělo být pokryto. A samozřejmě, že tato služba by měla sloužit všem občanům, měla by být maximálně přínosná pro všechny členy společnosti ze všech eh, společenských vrstev. A ještě bych chtěl zdůraznit, eh, že ten návrh komise e, tu zmiňuje, že rozpočet bude se zakládat právě na tom, že kdo první přijde, ten obdrží jaksi e, ty možnosti a služby. Nemělo by to tak být. E, místní orgány by měly mít informace o podmínkách tohoto systému a měli bychom zahájit veškerou předběžnou práci, abychom právě se uchopili eh, tohoto konkrétního návrhu a uměli ho tedy řádně zpracovat. Myslím si, že mm, místní komunity by měly dostat kvalitní službu. Opravdu je důležité, aby jim byla poskytnuta eh, ta služba Wi-Fi, aby k ní měli přístup. A ještě bych chtěl říci, že tento druh e, připojení by měl být poskytován zdarma, nezávisle na způsobu připojení. E, tato služba by opravdu měla být poskytována zdarma. No a samozřejmě e, pozměvací návrhy, které předložíme, tedy budou kráčet tímto směrem. Děkuji vám. Thank you very much, colleague. Uh, Mr. Blanco. Děkuji, pan Blanco López. Eh. Děkuji, pane předsedo. V této zprávě hovoříme o navýšení internetového připojení v místních eh, společenstvích eh, Wi-Fi for EU, což je velice důležité v určitých regionech, například v mém regionu, odkud pocházím, tedy z Galicie. Chtěl bych Karlosovi poděkovat za výtečný návrh, který předkládá. Myslím, že opravdu se mu tady podařilo zaintegrovat všechny ta, všechna ta místa, která jsou velice důležitá do té celoevropské sítě pro autentikaci, když navrhuje, aby přístup byl bez jakýchkoliv omezení, anebo když tu požaduje opravdu rovnováhu v tom zeměpisném rozdělování a zmiňuje právě ty méně digitalizované oblasti. Já ale považuji za nevhodný právě ten způsob toho eh, přidělování podle toho, kdo první přijde. Tady to opravdu chci zdůraznit, že to není velice vhodný návrh. Takže považuji za nezbytné navrhnout určitou povinnost na minimální období, aby se zajistila určitá kontinuita, aby se zhodnotila investice. A stejně tak, aby se zaristilo to, že tu nebude jenom jaksi jeden hráč v té infrastruktuře poskytované za naše prostředky. No a v podobném duchu um, budu předkládat pozměvací návrhy. Děkuji. Děkuji. Pozměvací návrhy mají termín 2. března, čtvrtek. A Nyní připomínky ze strany Evropské komise, generálního ředitelství Connect, které zastupuje pan Hervé Dupuy a má tímto slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji také zpravodaji a stínovým zpravodajem za zajímavou diskusi. Velmi vítáme postoje, které jste dnes vyjádřili a vyjádřili také ve zprávě, protože to velmi odpovídá směru, kterým se ubírá rada. Také s vámi souhlasíme v tom, že se jedná o velmi aktuální iniciativu, užitečnou iniciativu a že čím rychleji bude v praxi spuštěna a budou z ní mít přínos evropští občané, tím lépe. Většina pozměňovacích návrhů podle našeho názoru zásadně zlepšuje text. Například odkaz na gigabity, na jednotný identifikační nebo ověřovací systém, také na to, že to připojení je zadarmo, nebo odkázali i k dalším veřejným prostorám, například kulturním prostorám. To podle nás zlepšuje významným způsobem původní návrh Evropské komise. Co se zbytku týče, máme určité výhrady. Slyšeli jsme diskusy o geograficky vyváženém rozdávání těchto poukázek a na druhou stranu o zásadě, kdo první přijde, ten první mele. Máme pocit, že se dá vyřešit oboje že to nestojí proti sobě a proto si myslíme, že by bylo dobré, aby se toto řešilo na úrovni pracovních programů, tak abychom byli schopni měnit kritéria po vyhodnocení každého zveřejnění výzvy k podávání nabídek. To je součástí inovativní povahy této iniciativy. Velmi chceme, aby, bylo, aby byl tento program jednoduše proveditelný, tak aby jakákoliv obec Evropy, ať už má jakoukoliv administrativní kapacitu, byla, měla stejné podmínky jako obec v jiné, řekněme, trochu rozvinutější oblasti. Toto je v tomto programu nové. Pak ještě k technologické neutralitě. Pochopitelně je důležité, aby přístupový bod Wi-Fi sítě byl tedy tím a hlavním nosníkem tohoto projektu. To ovšem neznamená, že by to narušovalo zásadu neutrality technologií, pochopitelně potřeba dodržovat tuto zásadu, ale na příslušné úrovni sítě. Neutralita vůči internetu a volání potom, aby přístup k internetu vůbec nebyl omezen. Tím se možná dostaneme k jiné diskusi, která by asi byla nejlépe řešitelná v rámci jiných jednání než tohoto. Máme za to, že pokud ustanovení v této oblasti budou příliš preskriptivní, tak to eh, povede ke komplikacím při realizaci jak tohoto programu, tak dojednávání konečného, konečné podoby tohoto právního aktu s Evropskou radou. Proto si myslíme, že je potřeba dát v legislativě dostatečný manevrovací prostor a nechat řízení přístupových bodů té nejvhodnější úrovni podle zásady subsidiarity. Tedy nechat to na obcích a jejich místních poskytovatelích internetového připojení. Vítáme konsensus v tomto parlamentu a těšíme se na rychlé dokončení vašeho postupu. Děkuji mnohokrát za vaše připomínky a nyní to zhrne zpravodaj pan Zorinu, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych na úvod chtěl poděkovat mým kolegům, spoluspravodajům, paní Anne Sander, Pavlu Teličkovi, Neoklisovi a také kolegovi Blanko Lopezovi, zástupci komise. Opravdu daří se nám tu rozvíjet takovou sdílenou vizi. Víme přesně, co si přejeme a také víme, jaké překážky společně budeme muset překonat a jak vylepšit všechny ty pozměňovací návrhy, ty rozhodně jsou vítány. Je důležité, aby tato zpráva byla zprávou, která zjednoduší, nicméně která zároveň také vyjasní určité záležitosti, eh, které se úplně jasně neobjevují v návrhu komise. Je třeba za Evropský parlament zajistit, že tato témata budou jasně stanovena v textu a tímto způsobem se jaksi zbližujeme a společně spolupracujeme. Společně tedy musíme objasnit, zmínila to kolegyně Ann Sanders a další, že musíme ještě více objasnit tu otázku restrikcí. Nicméně to, co je nějak vymezené a co není, to by mělo být tady v textu jasně definováno. A my jsme již učinili velký krok vpřed v tom eh, systému, kdo první přijde, bude mít poskytnutou službu. Mně se to také nelíbí, jak na to poukázal i kolego Blanco eh, López, ale když jsme eh, tak nějak analyzovali tento systém, kdo první přijde, s jinými způsoby, jak to funguje v členských státech, tak se nám podařilo uh, nalézt určitou možnou reakci, která by byla ideální. Tedy to, co je třeba učinit na evropské úrovni, provede se na evropské úrovni, to, co na místní úrovni, bude na místní úrovni. Takže tento systém se může uplatňovat, ale pak se tam budou přičítat kritéria, která jsou platná pro tu danou místní komunitu. Určitě by to nemělo nějak spožďovat celý pokrok, celý program a navíc to vylepší ten závěrečný výsledek. Stejně tak otázka rozpočtu. Je samozřejmé, že tu máme k dispozici 120 milionů, tedy alespoň eh, doufáme, těch 70 je již eh, garantováno, dalších 50 by mělo ještě přijít ale jak třeba poukázal kolega eh, Telička, to je zatím jenom takové semínko a ta rostlina se teprve bude muset rozrůstat na základě dalších zdrojů, vlastních zdrojů nebo strukturálních fondů nebo dalšího druhu podpor, proto aby se ty projekty eh, násobily, rozmnožovaly, rozvíjely a jak eh, řekl také kolega Silikiotis, mně je důležité, aby ještě v tomto roce se tento projekt dostal k těm místním autoritám, ale pak se rozrostl dále o ty další eh, subjekty, jako eh, eh, akademický svět, zdravotnictví, nemocnice a podobně. V podstatě, v podstatě tento projekt vytváří velice významné, řekněme, dynamiky. A jen si vemte příklad nějaké regionálního subjektu, který by mohl poskytnout různým institucím v regionu, řekněme třeba i 50 tyto možnosti ale pak z tohoto našeho rozpočtu jenom 10 by jich mohlo být financováno. Ale pak to mohou být jiné prostředky. My tu vytvoříme tu dynamiku a ten velký záměr, který tady je, pokud se nám to podaří, komisi, radě a parlamentu, je to, abychom začali tedy s těmi 120 miliony eh, na základě určitého strukturovaného projektu a vytvořili tu významnou dynamiku, prostřednictvím které bychom tedy poskytli službu všem evropským občanům. Takže já ještě jednou děkuji za veškeré připomínky, návrhy, které řádně zvážím a myslím si, že je opravdu důležité, abychom společně zapracovali na tak důležitém projektu, důležitém pro Evropskou unii a pro naše občany. Děkuji. Čtvrtek, 2. březen je termín pro pozněvací návrhy. 2017 pochopitelně. A to v poledne. 12 hodin 2. března ještě jednou. Děkuji. Nyní nás čeká bod 5. Finanční pravidla vztahující se na souhrný rozpočet Unie. Jinými slovy MFF Omnibus. Kolegyně a kolegové, Jedná se o specifické nařízení. Neobyčejné nařízení, chcete-li. Evropská komise mě přislíbila, že v budoucnosti se nic takového nebude opakovat jako MFF Omnibus, ale že se bude postupovat v oddělených částech po jednotlivých konkrétních oblastech výdajů. Toto finanční nařízení stanovuje zásady a postupy, kterých je potřeba se držet při stanovování a realizaci rozpočtu Evropské unie a při kontrolování využívání evropských fondů. Na základě novelizace Evropská komise chce zjednodušit a spružnit pravidla, což by mělo optimalizovat eh, čerpání rozpočtu a dopad stávajícího víceletého finančního rámce, který běží do roku 2020. Novelizace představuje zásadní změny především obecných finančních pravidel, to je část jedna tohoto návrhu, a změn pravidel týkající se financování sektorových fondů a navíc také mění určitá ustanovení v základních aktech programu pro financování z Evropské unie. To je druhá část tohoto nařízení. Celý návrh mimochodem obsahuje tyto dva hlavní body. ITRE má výlučnou kompetenci v tom smyslu, že tento návrh za prvé mění CEF a nařízení o telekomunikačních pokynech a také pro SST sledování z vesmíru. Proto platí zvláštní podpůrný rámec. In general... Navrhované změny týkající se oblasti výlučné pravomoci ITRE jsou dosti omezené a víceméně ve své podstatě technické. To je důležitý závěr, který si zmínil na samém začátku. Služby Evropské komise, včetně generálního ředitelství Budget Energy Connect a MOVE, Evropskému parlamentu poskytly podrobné vysvětlení. Takže cílem takového vysvětlení je podělit se s vámi o své informace. Já jsem přesvědčen tím, co oni mě předali, ale v každém případě jsem připraven vyslechnout si vaše připomínky, případně námitky. Je potřeba, abychom zaujali jasný postoj jako výbor ITRE. Evropská komise také navrhuje změny v telekomunikační oblasti, například CEF, a telekomunikační guidelines, to jsou tedy ty dvě změny. A v tomto kontextu jsem chtěl zmínit, že je potřeba to koordinovat s návrhem Wi-Fi pro všechny, kterým se parlament paralelně zabývá. Jak uvidíte z bodu 4. Právě jsme o tom diskutovali všichni. Takže na to nezapomínejte, až budete pracovat na návrhu Wi-Fi for all. To říkám také panu zpravodavi Zoriňovu. Pro koherentnost postoje Evropského parlamentu je blending v rámci návrhu CEF. Zdá se, že diskuse mezi komisí a EIB o možném vytváření takovýchto blendingových možností zacházejí dále v dopravě než v energetice. A my jsme na tom, my jsme o tom hodně diskutovali také s výborem pro dopravu. A to tež platí pro oblast telekomunikací tam to není jaksi tak silně zastoupeno jako v dopravě. Tyto změny by měly vést eh, ke posílení soukromých investic do projektu společného zájmu. Cílem mých pozněvacích návrhů je ujasnit některé pojmy, to za prvé, a za druhé záměry stojící za touto možností a také vysvětlit, co očekáváme od těchto změn. A povšimněte si, prosím, že u CEF máme sdílenou exkluzivní kompetenci s výborem pro dopravu. A proto jsem spolupracoval se spravodajem výboru pro dopravu a doufám, že se nám nakonec podaří s kolegy z výboru TRAN dohodnout na jednom textu, což je velice důležité chceme-li ovlivnit Evropskou komisi. Mělo by to být připraveno co nejdříve. tak aby to bylo hotové ještě před koncem prvního pololetí. Nyní žádám spravda, stínové zpravodaje paní Moody za SAD, Thank you very much. Uh, děkuji, Děkuji mnohokrát. Uh, děkuji zpravodaji za předkládanou zprávu. Dá se tam s mnohým souhlasit. tady jenom pár věcí, ke kterým bych se chtěla vyjádřit. Za prvé, nově navrhovaný článek 274, eh, kde se hovoří o tom takzvaném blending point. Kromě toho ale máme 10% eh, financování pro tyto blendingové eh, eh, zařízení v článku 272. Ale v tom 274 není nějaká hranice. Takže na to bychom si měli dát pozor, abychom tedy pochopili, proč to tam není, proč to je v tom druhém článku. Kromě toho potřebujeme eh, správnou rovnováhu mezi granty a finančními nástroji. Takže potřebujeme hodnocení dopadu, abychom věděli, jaký to má dopad také na eh, různé finanční programy EU a eh, jakou to má úspěšnost. Vy jste také hovořil o zprávě a řízení. Ono je obrovsky důležité, abychom měli jasné hodnocení toho, zda ty fondy se opravdu využívají eh, za účelem stanovených priorit a zda opravdu těch priorit potom dosahujeme. Tohle je obrovsky důležité. Hovořil jste i o společném zájmu a sledování finančních prostředků v této oblasti. Takže to byly takové první připomínky k vaší zprávě. Mnohokrát děkuji. Nyní paní Mlinár za ALDE. Děkuji. Já bych ráda poděkovala vám, pane eh, předsedo, a také zpravodaji. Vítám snahu komise o zjednodušení, zejména co se týče e, kompetencí ITRE, kde vlastně máme několik e, společných rozpočtových e, postupů. Tady vlastně jde o Horizon 2020 a Connecting Europe Facility. Zde je potřeba navýšení. Potřebujeme také podpořit ty blendingové eh, zařízení, jak už o tom hovořila kolegyně. Určitě bychom se měli zaměřovat pouze na eh, kompetence, které tedy máme eh, stanoveny, to znamená 272, 274 a 276. To jsou články, které jsou pro nás důležité. Ono je samozřejmě také důležité, jak už jste říkal, přilákat soukromé investory. A vlastně nastavení těch blending facilities, k tomu potřebujeme celkový proces. Ty změny, které komise navrhuje, také co se týče exkluzivních kompetencí i to je tedy dobrým krokem kupředu a já ráda, eh, tedy respektive těším se na práci na tomto tématu. Děkuji, paní kolegyně, a nyní, nyní pan Silikiotis, prosím. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, πρώτα απ' όλα να σας Děkuji. Já děkuji eh, panu Buskovi za vyjasnění eh, pozice. My máme trošku jiný přístup k tomuto konkrétnímu tématu. Jak už, paní, eh, jak už řekla paní Mlinár, eh, tady nejde pouze o zjednodušení, Jde také, abychom zajistili, že občanům se dostane eh, nejlepších služeb. Takže nesouhlasíme s tím, co bylo nastaveno ochranu soukromých investorů. To by tedy mělo poskytnout lepší podmínky soukromí investorů. Co se týče Connecting Europe a toho mechanismu, zkušenost z posledních let ukazuje, že Eh, veřejné statky se budou používat pro eh, eh, zisk soukromých investorů, ale my jako GUE s tím nesouhlasíme. My tedy chceme, aby Evropská unie se zaměřila hlavně na občany a nemarginalizovala je. my jednoznačně potřebujeme více veřejných investicí, nikolik soukromých, nikoliv soukromých investicí. A v tomto směru tedy předložíme pozměňovací návrh. Děkuji. Děkuji. Pokud vím, komise určitě souhlasí s tím, co říkáme. Takže se k tomu sám vyjádřím. Děkuji mnohokrát za připomínky, vážení kolegové. Zaznělo několik konkrétních návrhů k článkům 272 a 274. Tady vlastně šlo o hodnocení dopadu, o zprávu a řízení. To jsou velmi důležité věci. Já jsem tedy otevřen eh, těm pozměňovacím návrhům, které předložíte. Eh, co se týče toho, co říkala paní Mlinár, ehm, je zřejmé, že zdůrazňujeme zjednodušování Naše priority jsou tedy zřejmé a zamě- určitě bychom se na ně měli zaměřit. Co k tomu, co říkal pan Silikiotis? Tady vlastně proběhla taková diskuse mezi Angelikou a Neoklisem a my bychom opravdu zde měli mezi tím nalézt rovnováhu. Protože bez soukromých investicí prostě nemůžeme sloužit občanům. My bychom jim určitě měli dát příležitost investovat. Ve finále, s tím naprosto souhlasím, by měli občané být spokojeni. ale bez předběžné eh, spokojenosti soukromých investorů, ono ne všechno se dá ufinancovat z rozpočtu, z veřejného rozpočtu či z evropského rozpočtu. Takže my samozřejmě tedy platíme jako občané do národního rozpočtu, do evropského rozpočtu, Takže tady samozřejmě jde také o účinnost investicí. A my víme, že soukromé investice mohou být velmi účinné, efektivní. Měli bychom se tedy nad tím zamyslet, jak dosáhnout téhle, eh, eh, této rovnováhy. Ale určitě vám mnohokrát děkuji za tyto návrhy. To bylo pro mě velmi zajímavé. Něco z toho bylo dokonce trošku provokativní, takže to se mi opravdu líbilo. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 9. března 2017. A Evropská komise si přeje dokončit práci na tomto tématu do června tohoto roku. Takže do té doby se to musí stihnout. Co se týče tedy eh, předložení návrhu eh, parlamentu, to určitě musíme předložit tedy do dubna nebo v rámci dubna. Pak se k tomu ještě vyjádří rada a komise. Nyní přecházíme k bodu 6 na pořadu jednání. A tady jde o ochranu proti dotovaným, dotovanému dovozu ze zemí, které nejsou členy EU. To je velmi důležitá zpráva paní López Bermeo. Toto je vlastně stanovisko, které poskytujeme výboru INTA. Jde tedy o boj proti dumpingu a dotovaným dovozům. Ono vlastně tohleto je často mm, mm, problematika Číny, je to vlastně takový tržně ekonomický status Číny. V roce 2016 eh, proběhlo eh, ve výboru ITRE výměna názorů s eh, přítomností Bernda Langeho z výboru INTA, tedy předsedy výboru INTA. A my nyní budeme pokračovat v projednávání tohoto tématu. Nyní se nejprve obracím na naši zpravodajku paní López Berneo. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Hm. Stanovisko našeho výboru je zásadní proto, aby se definovala budoucnost antidumpingové legislativy Evropské unie. Revize těchto dvou nařízení má velký význam pro budoucnost evropského průmyslu, který čelí globálnímu eh, trhu, který zažívá rychlou transformaci. A pro nás je v první řadě důležité nesnižovat a priori ty ochranné normy v rámci VTO Toto v první řadě představuje to, aby se zachovala možnost rozlišování tržních ekonomik a netržních ekonomik na základě přístupových protokolů zemí, jako je Čína. Ale také to znamená lépe definovat narušování cen, které umožňují právě dumpingové podmínky. A v tomto smyslu si myslíme, že zvážení těch eh, narušení, co se týče kontrol, nižších sociálních eh, norem nebo nákladů na suroviny či energii, to by mělo být zváženo, když se analyzuje možnost eventuálního dumpingu. A také si myslíme, že je důležité, aby také odbory se mohly účastnit šetření protidumpingových případů a stejně tak spotřebitelé či podniky, protože evropský sociální model jako celek Eh, je ten, který si přejeme zachovat na základě spravedlivých obchodních pravidel. Měli bychom zajistit trvalost evropského průmyslu. Je naprosto zásadním motor, motorem našeho produkčního eh, charakteru, sociálního modelu a že mezinárodní obchod by jej měl za, eh, zajistit a ne ho zhoršovat. Neměli bychom činit eh, ústupky, protože Evropský parlament v rámci modernizací pravidel eh, protidumpingových postupů již tak někdy učinil. Myslím si, že budeme kvalitně spolupracovat se všemi politickými skupinami, abychom mohli kráčet právě tímto směrem. Já vám děkuji. A nyní eh, mají slovo stínový zpravodajové pan Salini za EPP. Děkuji. Já mám takový dojem, že zpravodajka plně zapracovala to, jak se parlament vyjádřil k tomu, jak komise chtěla přiznat tržně ekonomický status Číně. My jsme v tuto chvíli proti tomu, abychom tento status Číně přiznali způsobem, jak to komise udělala. Ono je tady vlastně jde o velmi eh, takový mm, jemný eh, právní eh, rozdíl. Tady vlastně jde o rozdíl mezi tržním statusem a netržním statusem. V podstatě v tom znění, které předkládá komise, mizí Potom je potřeba tedy se vždy zaměřit na jednotlivé produkty, když se chceme podívat na jakési mm, narušení e, cenových hladin. A to by určitě byla chyba, kdybychom toto dovolili. Jsou země, které se totiž řídí pravidly, které dodržují pravidla a e, tak jsou tržními ekonomikami. A pak jsou země, které ta pravidla nedodržují a my nemůžeme eh, jen takhle arbitrárně eh, měnit pravidla. V tuto chvíli prostě eh, máme zemi, která nemá držně ekonomický status a potřebuje teprve dokázat, že naplňuje pravidla tohoto statusu. A není přece možné, abychom se potom věnovali rozlišování eh, těchto věcí u každého výrobku. To potom průmysl ne, ne, nestihne uhlídat. My tedy musíme vlastně si stanovit, co je narušení trhu a co nikoli. Tady to není zřejmé. Přece nejde o to, abychom my dokazovali, kde dojde k narušení trhu. To si musí dokázat ta druhá země. A potom ještě máme eh, jeden odstavec v tom textu, který odráží skutečnost, že i zdanění může být prostředkem dumpingu. Protože máme země, kde je nízké fiskální zatížení a kde tedy eh, průmysl může hm, fungovat na trhu, ale musíme si dávat pozor, protože i tohle to máme v Evropě. Například máme země, jako je moje, kde zdanění je vysoké, a potom jsou země, kde ty daně jsou velmi nízké. Takže je potřeba, abychom si dali pozor ve chvíli, kdy zavedeme takovýto prvek. Určitě by byli kritici, kteří by řekli, nejprve si tady udělejte pořádek u sebe doma, než to budete zavádět eh, vůči třetím zemím. Děkuji, kolego. To je skvělý signál, jak se zamyslet vlastně vůbec nad našimi vnitřními problémy. A nyní další kolega, eh, Marta. Děkuji, pane předsedo. Já jsem na chviličku už se bál, že jste na mě zapomněl. Děkuji mnohokrát za vaši zprávu, paní zpravodajko. V každém případě je důležité toto téma řešit. Je důležité, že máme tak dobrý harmonogram, protože je potřeba, abychom se tomu dobře věnovali a zaujali jasný postoj pro obranu evropského průmyslu, tak abychom měli sociálně ekonomicky a ekologicky a spravedlivou hospodářskou soutěž. Prostě musíme chránit záměry, e, zájmy 28. Nesmíme přistoupit na všechny požadavky některých. Pro některé jediná politika na mezinárodní úrovni se týká cen tak pokud to tak bude platit, tak to tady můžeme všechny obchody zavřít, všechny podniky zavřít a přesunout se do Číny, protože tam je levněji. To určitě nechceme, naopak. Takže jako výbor ITRE a nechci, abychom si tady a, lezli do zelí mezi jednotlivými výbory, nechci žádné třenice v této oblasti. Chci, aby nás bylo všechny slyšet a abychom bránili právě takovouto spravedlivou konkurenci. Potřebujeme proto silný návrh, který musí být jednotný. Já jsem spolupracoval s Palomou a se všemi ostatními stínovými zpravodaji a proto navrhuji v tomto smyslu několik pozněvacích návrhů. Děkuji vám. A nyní pan Paul Rubik. Děkuji politiku obchodu je vždy potřeba dávat pozor na to, že vlastně tady jde o vytváření hodnot na obou stranách. Takže samozřejmě i z naši spotřebitelé potom si mohou dovolit koupit mnohem více, pokud ty ceny jsou nízké, díky tomu třeba levnému dovozu. Samozřejmě tím, že posílíme kupní sílu, je potom také možné být atraktivní i ve vývozu, pokud tam vytvoříme také pracovní příležitosti, stát vybere více daní a zase se znovu zvýší kupní síla. Takže tady je opravdu potřeba mít zájem na tom, abychom podpořili trh, protože to bude sloužit našim občanům. A protekcionismus v této oblasti z pravidla eh, eh, je pouze nevýhodný pro spotřebitele. Proto je dobré, že v tuto chvíli pracujeme intenzivně na eh, takzvaných nástrojích eh, obchodní eh, obrany. Eh, tady vlastně samozřejmě se potom můžeme bránit různým agresivnějším postupům ze strany Číny, ale také ehm, Ameriky, kdy vlastně prezident Trump nyní chce zavádět skoro stoprocentní cla, tak aby vlastně své vlastní zemi poskytl protekcionistický status. Můžeme se nad tím posmívat, můžeme říci, to asi budou muset američtí spotřebitelé platit o 100% více a jejich vlastní produkty produkty samozřejmě také budou o to dražší a dojde ke ztrátě kupní, ceny, eh, kupní síly i v Americe, ale já si myslím, že je důležité, abychom eh, také eh, viděli, že Třeba minulý týden na VTO došlo k podepsání dvě třetin, dvou třetin podpisů, tak aby došlo tedy k usnadnění obchodu a vlastně odstraňování cel globálně, aby vlastně takto vznikl úplně nový standard v této oblasti to je vlastně deregulace, která pro nás pro všechny bude mít obrovské výhody a tuhle tu příležitost bychom v Evropě měli využít. To usnadnění obchodu, tedy eh, tento akt, který eh, byl schválen, je potřeba co nejrychleji prosadit. Je potřeba, aby se prosadil i v Číně a Americe, protože to jsou v podstatě takové dva extrémní póly které představují jakousi výzvu pro naše hospodářství a naše zaměstnance. Takže eh, proto jsem rád, že nyní máme tuto zprávu, který vlastně eh, stanu, která stanovuje nové eh, kroky v té obchodní obraně. Děkuji. Děkuji. A kolega Federali, který tu zastupuje paní Mlinár, a pokud se nemýlím. Ano, já děkuji a doufám, že mi kolegové nebudou pokládat nějaké obtížné otázky. Já tu pouze přečtu prohlášení Angeliky. V první řadě děkuji zpravodajce za předložený text. Víta ten návrh komise na novou výpočtovou metodoliku, co se týče těch antidumpingových postupů v dovozu, zejména tedy obchodování s Čínou, zastávajících složitých okolností, co se týče vypršení nejrůznějších protokolů a přístupu Číny eh, do VTO a také skutečnost, že Čína eh, stále se dopouští k podstatným státním eh, dotacím a narušováním trhu, nekalého obchodu obchodování a také nerespektuje povinnosti EU v rámci systému VTO. Proto je přesvědčena, že změna stávající metodiky na základě přístupu podle jednotlivých zemí je správný a nemyslí si, že by názor eh, zpravodajky ohledně odkazu na tržní či netržní statutu ekonomiky na základě VTO. nesmíme zapadnout do pasti protekcionismu. Tento návrh je třeba stanovit do širšího obrázku našeho společného síle eh, řádných obchodních eh, systémů. Nicméně stále je tu několik otevřených otázek, které je třeba vyřešit, například role evropského průmyslu a, a možná změna a, eh, a toho břemene jak tedy e, zmiňuje ve své zprávě, ve svém textu komise. Je třeba tedy na tom ještě zapracovat za tedy efektivní spolupráce s ctěnými kolegy. Děkuji. A nyní kolega Butikofer za zelené. Děkuji, pane předsedo. Ano, my vítáme návrh komise, protože kráčí správným směrem, nicméně stále ještě úplně neuspokuje to, co si stanovil Evropský parlament jakožto kritéria. Já souhlasím se všemi těmi kolegy, kteří to vyjádřili, podobně jako kolega Federle. Tedy souhlasím s těmi, kteří tvrdí, že tu máme eh, dvojí kritéria, které je třeba splnit. No a řešení, které předložíme, by mělo být slučitelné s pravidly VTO, ale zároveň by měl umožnit také opravdu efektivně vytvořit určitý druh obchodní obrany. V opačném eh, případě nekalý obchod tak nějak nám bude eh, vnucován a nejsem přesvědčen, že v zadaného kontextu je nezbytné nějak explicitně využívat kategorii tržní ekonomiky nebo netržní ekonomiky a příslušného statutu. Myslím si, že je e, přijatelné naprosto upustit od podobné terminologie, ale nemůžeme e, se vracet k běžnému způsobu žádosti nebo uplatňování standardní metodologie musíme eh, nalézt konkrétní metodiku, která nám umožní opravdu efektivní obranu vůči nekalému obchodu. Přesun toho eh, důkazního břemene na evropskou stranu, to eh, oslabuje více, než jak bych si asi přál. Nevidím tu žádný důvod, proto, abychom nemohli uplatňovat stejný přístup jako američani, kteří naléhali na to, že důkazní břemeno by mělo být na té druhé straně. Ale pokud komise a členské státy nebudou mít odvahu a nezaštítí takovouto možnost, tak by to mělo být alespoň takové stanovení, které by bylo prostě striktnější. Ten text, tak jak je stanoven nyní, nezajišťuje to, že tu budou zprávy o každém daném případu, kdy něco takového budeme potřebovat. A pokud tedy komise nepřijde s tou možností reportingu, tak tu nebudeme mít žádný základ, pro prokázání toho, že určité obchodní praktiky dané druhé strany jsou neférové a že tu dochází k dumpingu. Musíme prostě na tomto zapracovat. A další nedostatek, který tu vnímám jako problém, podle eh, přístupového protokolu Číny máme také možnost využití obraných nástrojů proti dotacím a ty nejsou omezeny časově. Ty, které tedy nevyprší a komise na to ještě navazuje a zdá se tedy, že Eh, i sem přikládá ten právní základ pro možnou aplikaci takového nástroje pro budoucna a toto není dobré a něco takového bych, bychom tedy měli ještě propracovat a zabránit tomu. Děkuji a nyní kolega Borelli za EFDD. Děkuji, pane předsedo. Průmyslové a ekonomické dopady tohoto tématu jsou, myslím, všem všeobecně známé. Ty údaje, které máme k dispozici, poukazují na velká rizika pro evropský průmysl a na závažné dopady, i co se týče sociálního hlediska, i možného know-how. A také je všeobecně známý postoj komise, která se vyjadřila v tom smyslu, že nemůžeme činit více, že je třeba postupovat rychle, protože Evropská unie může eh, být eh, v rámci VTO v negativní eh, pozici a je třeba tedy naléhat, aby se zabránilo nějakému sporu. A jsou tu určité skromné návrhy a nevidím tu jasné definice těch významných porušování eh, konkurence. My eh, vítáme snahu zpravodajky eh, upravit ten text komise, zejména těch rozlišování těch tržních a netržních ekonomik a také do toho také zahrnout to na definování podobné, a jaké jsou platně v USA. Pak otázka ceny energii, sociální, fiskální, environmentální normy a jejich dopad. Stejně tak je důležité také uvažovat a přesně nadefinovat určité rizikové země a působení jednotlivých zainteresovaných eh, stran. Ty návrhy jdou správným směrem, zejména co se týče těch významných porušování soutěže a to nerespektování hospodářské soutěže, což vychází právě z toho, jak, do jaké míry se vše jasně nadefinuje, co je tedy tržní ekonomika. Jak vyplývá z článku 2 odstavec 5 antidumpingového protokolu, pokud chceme zavést tyto rozdíly tržní a netržní ekonomiky, tak musíme vycházet z několika kritérií a důkazní břemeno by mělo připadnout tomu, kdo má prokázat to neplnění těch kritérií. Takže si tu kladu otázku, zda opravdu chceme zavádět ten koncept závažných porušení, který je velice sugestivní, ale z právního hlediska poměrně vágní. A pak to, jak dosáhneme, že důkazní břemeno bude pouze na straně těch čínských firm a v našem případě tedy u evropských firm to nebude jasné. No a jaké sdělení pak chceme zaslat my firmám a jejich zaměstnancům, kteří očekávají opravdu silné evropské stanovisko? Nacházíme se tu na křižovatce dvou možných cest. Buď tedy si přejeme zachovat naše výrobní a pracovní kapacity, a nebo chceme postupovat jen tak, eh, jak kdyby vystrašeně na oko tu eh, přicházet s inovativními řešeními, ale v reálu vůbec nevíme, jak v případě sporu by ta situace dopadla a čím by se řídila. V současnosti opravdu mají evropské firmy velké problémy v konkurenci s čínskými eh, podniky a nyní za EKR. Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám, trošku jsem sem přiběhl na poslední chvíli. A, a my Vítáme eh, text eh, zpravodajky za GUE, která uznává, že energetický sektor tvoří důležitou součást oblasti mezinárodního obchodu i s partnery mimo EU. Jakožto eh, poslanec z Yorkshireu, které je postiženo právě tou globální ocelářskou krizi, si velice uvědomuji, jaké problémy to může mít pro dané průmyslové odvětví. Přejeme si tedy přispět eh, k kvalitní eh, formulaci toho textu, který je také eh, technicky a slouží proto, abychom lépe pochopili nejrůznější otázky. Mohlo by to zahrnout také zhodnocení situace vůči právě tomu dovozu z Číny a možných antidumpingových pravidel i uplatňovaných v USA. Dále my podporujeme potřebu modernizovat evropských eh, obraných eh, obchodních nástrojů, ale je třeba zajistit, že návrhy komise, co se týče výpočtu těch antidumpingových marží, zajistí eh, volný trh a podmínky svobodného trhu i co se týče tedy těch možných obchodních vztahů s Čínou, ale zároveň je třeba plnit pravidla VTO a ty praktiky jako dumping, jakožto výsledek nějakých intervencí vlády, něco takového by mělo být odstraněno a mm, ve všech úrovních v rámci toho hodnotového řetězce. Eh, toto by eh, jaksi eh, nemělo umožňovat, aby se vměšovaly vlády do daných situací. A proto tedy mm, vše, co tedy bude navrhovat rovná pravidla, budeme podporovat a děkuji vám za pozornost. Já vám velice děkuji. Kolegové, ještě někdo další žádá o slovo? Nevidím nikoho. Pan Miller z DG Trade Evropské komise máte slovo. Thank you. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Omlouvám se za pozdní příchod. Dorazil jsem v polovině diskuse. Evropská komise by chtěla mnohokrát poděkovat za důležitou práci v této agendě navrhovatelce. Evropská komise by ráda poukázala na to, že tří ze čtyř prvků tohoto návrhu již jsou ošetřeny v návrhu komise. S touto myšlenkou nemáme problém. Proberu čtyři body. První bod, který zmiňovala navrhovatelka, se týká definice zásadního narušení trhu a toho, že by se měla týkat i energie. Za druhé, nízké daně a environmentální a pracovní náklady. Za třetí, pracující a odbory. A za čtvrté, zacházení s netržními ekonomikami jako Čína a Větnam při vyšetřováních obchodních budoucností. Co se týče prvního bodu, energetiky a vašich připomínek, by Evropská unie, by Evropská komise ráda zdůraznila, že energie pochopitelně je důležitým faktorem nákladů na výrobu a proto pochopitelně bude zkoumána při vyšetřování narušení trhu. Za druhé, pracující daně bude, budou také zahrnuty do toho, protože jsou důležitý součástí nákladů na produkci. Daně se budou sledovat, pokud jsou narušující. Typickým příkladem by třeba byly daně na vývoz. To je klasický způsob využívání daní k narušování hospodářské soutěže. Toho by se to týkalo. Teď, co se týče ekologických standardů, tak tam je to trošku delikátnější, protože na mezinárodní úrovni nemáme žádný takovýto uznávaný seznam ekologických standardů. A v tom je problém. Evropská komise by také ráda poukázala na to, že antidumpingovou metodiku v tuto chvíli máme a zahrnuje ekologické náklady a náklady na pracovní sílu. Především, když se počítá rozpětí škod, které způsobí toto narušení, protože to zahrnuje celkové výrobní náklady v Evropě, do čehož pochopitelně jsou vztahovány i náklady průmyslu na dodržování pracovního práva a ekologických standardů v Evropské unii. Nyní ke třetímu bodu, který zmiňuje navrhovatelka, a to zájmy pracujících a postoj odborových svazů. To se týká testu zájmu odborových svazů, což nemáme v návrhu Evropské komise z listopadu. Na druhou stranu, Evropská komise chtěla zmínit, že role pracujících je součástí paralelní modernizace tedy pracující a odborové svazy ošetřujeme v této oblasti a doufáme, že trialog bude spuštěn brzy do konce března. A nyní v neposlední řadě k VTO členům, kteří, nejsou, kteří nemají tržní ekonomiku. Pro Evropskou komisi to je Problematická část tohoto návrhu týká se to článku 27 původního nařízení. Evropská komise má za to, upřímně řečeno, že není úplně dobrý nápad držet se tohoto návrhu. Protože ten návrh by spočíval v tom, že by se nic neměnilo, co se týče členů VTO, kteří nemají tržní ekonomiku. Evropská komise předložila tento návrh, abychom měli nástroj, který nerozlišuje mezi zeměmi a mezi členy VTO, kteří mají či nemají tržní ekonomiku. Evropská komise má za to, že takovéto právní rozlišování by totiž dostatečně neodrazilo eh, ta porušení hospodářské soutěže, která stojí za neférovými obchodními praktikami. Z návrhu také jasně vyplývá, že status tržního ekonomik, ekonomiky tímto, tržní ekonomiky tímto ničím a nikomu nepřisuzujeme. Nicméně tato jedna malá nezhoda určitě nekalí dobré světlo, ve kterém vidí Evropská komise práce navrhovatelky. Děkuji. Také děkuji. Paní López Permého, prosím. Do you want to add anything? Chcete něco dodat, pane Martane? Samozřejmě můžete, pokud chcete. Ještě předtím, než paní zpravodajka zhrne tuto diskusi. Ano, děkuji, pane předsedo. Omlouvám se, že si beru slovo ještě před paní Bermecho López. Já nechci, aby tady o tom probíhala rozprava. Já jsem předložil několik pozněvacích návrhů, ale přesto jsem chtěl reagovat na pár věcí, které říkala Evropská komise. Já úplně souhlasím s tím, co on říkal, že neexistuje nějaký mezinárodní dokument, který by umožnil dosledovatelnost dodržování ekologických norem. Ano, CO2 možná, ale chci říci, že ve všech podnicích, ať už jsou v tržní nebo netržní ekonomice, existuje popis technologického procesu, ve kterém máte všechno. Jak se to vyrobilo, kde se to vyrobilo, kdo to vyrobil, v kolik hodin, kolik energie se spotřebovalo, je tam všechno. Čili v podstatě by jenom stačilo, abychom tam doplnili jeden řádek, týkající se CO2. Čili pokud budeme mít politickou vůli, tak mezinárodní technické dokumenty už existují. Ale k tomu ještě potřebujeme politickou vůli. Thank you. Děkuji. Paní zpravodajko, prosím. Bueno, eh... Já chci poděkovat všem za tuto debatu a za příspěvky, které vyjadřili. Je zřejmé, že si všichni přejeme pokročit tak, aby se lépe plnily mnohostrané eh, pravidla pro obchodní spolupráci, aby se zajistila opravdu férová konkurence na globálních trzích. Přejeme si takové obchodní pravidla, které umožní, že náš průmysl a naši partneři budou vzkvétat, budou rozvíjet náš produktní, mod, produkční i eh, sociální model v Evropě. V tomto smyslu jsme vypracovali náš návrh. Tady se nejedná o tom, že budeme uzavírat ty možnosti. Náš text kráčí právě tím směrem, že tu budeme mít více možností pro náš průmysl, že to nebudeme omezovat co se týče eh, tržních kritérií, jako je narušování eh, cen. Uvidíme tedy, jak se nám podaří pokročit. Myslím si, že je možné v těch obecných pravidlech pokročit. Ještě se zaměříme na ostatní témata, která tu zazněla. No a co se týče pozměňovacích návrhů, to určitě bude právě ta příležitost, abychom opravdu plodně tady spolupracovali a obohatili toto stanovisko. Děkuji. Uh, thank you very... Děkuji vám. Pozměňovací návrhy mají termín 15. března 2017 v jednu hodinu odpoledne. O hodinu máte více než běžně, protože většinou se to dává k polednímu. Takže máte spoustu času. Chci vám jenom připomenout, že koordinátoři se zítra sejdou v 9 hodin a my všichni až v 10. Budeme hlasovat s tím, že odpoledne, a to je zase velice důležité, zítra odpoledne začneme ve tři čtvrtě na čtyři, nikoli ve tři, a to v místnosti 5B001. To je nad námi. Pár pater nahoru. Takže 5B001. 15.45 v 10 hodin zítra se hlasuje. Děkuji, uvidíme se zítra. That's it.